Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places. Eh, milí kolegové, zaujměte prosím místa a začneme bodem číslo 10, výměna názoru s Evropskou veřejnou ochránkyní práv. Ona se tady nejdříve chce něco probrat, ale brzy už máme tu možnost. Tedy bod číslo 10, Evropská veřejná ochránky ně práv. Anglicky eh, je to otázka čistě filozofická. Zda budeme nazývat tuto funkci, mm, když ji zastává žena, ombuds, ombudsman nebo ombudswoman, ale já se do ní nebudu pouštět. Máte svobodu, mm, možnost použít eh, kterýkoliv termín. Můžeme ji i eh, použít anglicky ombudsperson Každopádně to byl úspěch. Mnozí z vás měli i dvoustrané diskuse eh, s paní Aureli. No a nyní máme skvělou příležitost věnovat se tématice transparentnosti přístupu k dokumentům. Máte možnost výměny názoru, ale ne omezujme se na tuto problematiku. To jsou sice klíčové oblasti, ale můžeme využít její přítomnosti k jakémukoliv tématu. Já Emily velice srdečně vítám a poté se na ní obrátím, aby nám přednesla krátkou, snad desetiminutovou prezentaci a posléze bude čas na naše otázky. Děkuji vám. Jsem velice ráda, že jsem zde a děkuji, pane předsedo, za pozvání, že se na vás mohu obrátit. Já se podělím o aspekty naší práce, které vás mohou zajímat, eh, protože jsou to často témata společná. Tragická situace osob, které se snaží dostat do Evropy přes středomořskou cestou, je něco, co náš, váš výbor eminentně zajímá. Zajímá to i nás, ať už jsme eh, evropská instituce eh, či jiné, jiný orgán, který má mandát. Zde eh, politická rozhodnutí v členských státech rovněž mají svůj vliv kdykoliv může i můj úřad konstruktivním způsobem přispět, tak to činí. Jsem vděčná, že mě parlament podporuje a že došlo k vytvoření mechanismu pro podávání štízností v rámci Frontextu. To eh, posiluje mechanismy, jak může Frontex dále působit a můj úřad eh, monitoruje, že je to v pořádku. Další záležitost se týká těch, kterým byl azyl zamítnut, aby byli důstojným způsobem posílání domů a aby vše probíhalo řádně ze spolupráci s členskými státy. Mnozí mý kolegové eh, provedli vlastně vyšetřování, jejich výsledky byly přijaty pozitivně, musíme ale zůstat bdělí. Minulý týden jsme s úspěchem uzavřeli další vyšetřování Frontexu, které se týkalo veřejného přístupu dokumentům v rámci nařízení 1049, kde novináři ehm, vytýkali vážné prohřešky Frontexu v Bulharsku po vyšetřování, eh, včetně eh, prohlídky dokumentů, eh, Frontex zpřístupnil zprávy o vážných incidentech a vyšetřování bylo úspěšně uzavřeno. Děkuji všem za spolupráci. Víme, že tento výbor je rovněž velice aktivní v otázce Brexitu. Zatím jsme obdrželi sedm stížností v této oblasti. Mnozí, eh, mnohé se týkají přístupu k dokumentaci, eh, dvě vyšetřování stále ještě běží. Zdůraznila jsem mezi svými kolegy i ostatními, eh, jak zacházet s otázkou přístupu k dokumentu, že někdy EU je v, dokum, v držení dokumentů, které některý novinář nemůže získat prostřednictvím svého členského státu. Obracím se na eh, vlády a příslušné úřady, aby byly proaktivní, aby poskytovali příslušné informace. Týká se to všech eh, občanů, kteří mají zájem průběžně sledovat, jak se situace vyvíjí, aby mohli se připravit na výsledek, ať už je jakýkoliv. Pan předseda Juncker eh, vydal vodítka k vyjednávání a jiné dokumenty. Nemusím vám vysvětlovat, co od prosincového summitu proběhlo. je pravděpodobné, že požadavky na transparentnost budou eh, stále urgentnější eh, s tím, jak se vyjednávání vyvíjí. Jak víte, předsedám síti regionálních a národních ombudsmanů a právě na posledním zasedání jsme diskutovali o právech občanů a Brexitu. Národní a regionální kolegové snad rovněž mohou e, pomoci i vám v přístupu k informacím v průběhu vyjednávání o Brexitu. Obracejte se tedy na ně. Právní stát je další důležitou výzvou, které se tento výbor věnuje. I zde se jedná o významnou záležitost, která se týká zejména zemí, kde je právní stát podminováván a kde je třeba za něj bojovat. Nedávno jsem se, se sešla s polským kolegou Adamem Bodnarem a nemohu přecenit, jak si je, on a jeho úřad váží mého stanoviska úřadu a jak si cení eh, toho, že eh, jej podporujeme v boji za nezávislost soudnictví v Polsku. Jak víte, milí kolegové, eh, zabývám se rovněž Mm, nařízením 1049 o veřejném přístupu k dokumentu. Vím, že i vy jste frustrováni, protože přeskum uvízl na radě už dlouhá léta. Všem je známo, že musí být aktualizován, aby zahrnoval všechny instituce a evropské orgány a aby eh, po Lisabonské smlouvě zajišťoval transparentnost veškeré dokumentace a i možnost odvolat se k soudnímu dvoru. Zatím například Evropská centrální banka i Evropský soudní dvůr nejsou pokryty tímto nařízením, i když víme, že mají vlastní právní úpravu. Chci rovněž připomenout, že nařízení 1049 ještě nepostihla technologické výdobytky, jako například chytré telefony či iPady. A i to je důvodem, proč je nutné posunout eh, práci na aktualizaci dále. Eh, domnívám se, že bychom rovněž měli mít i eh, urychlený přístup k dokumentům v mém úřadu, protože v opačném případě se dokument dezaktualizuje v době, kdy e, zájmová osoba k němu získá přístup. Lisabonská smlouva se zejména věnuje transparentnosti legislativních procesů a v tomto duchu jsem na počátku tohoto roku rozběhla strategické vyšetřování o veřejném přístupu dokumentaci v průběhu diskusí o legislativě mezi e, pracovními skuminami a koreperem. Zabývám se rovněž administrativní praxi různých služeb a nedávno jsem eh, spustila veřejné konzultace o eh, kontaktu národních parlamentů a evropských institucí s občany. Ráda bych eh, slyšela názory této sněmovny a další vyšetřování naběhne v následujících měsících, totiž přístup k eh, dokumentaci eh, rady, eh, konzultace, dokumentace mezi různými přípravnými orgány rady a jak se postupuje s podněty občanů k legislativní práci. Mnoho legislativních dokumentů uvízlo v nějakém etapě postupu, kdy se má na nich dále pracovat a občané mají právo vědět, co se s nimi děje. Rovněž by měli mít možnost eh, mít eh, přístup k rozhodnutím vlastních ministrů a ministerstev eh, v průběhu legislativního procesu na evropské úrovni. Jak víte, můj úřad vznikl na základě Maastrichtské smlouvy a touhy umožnit občanům možnost informovat se a lépe se účastnit v demokratických postupech Evropské unie. Je to tedy i mou prioritou. E, zpráva komise však nehovoří o právu stěžovat si mému úřadu právu eh, mít přístup k dokumentaci a právu vyslechnout eh, názor Evropského parlamentu. To by mělo být všem Evropanům známo a doufám, že se to v příští zprávě objeví a doufám, že i parlament se o eh, toto zahrnutí zasadí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, bylo toho mnoho. Tedy Sophie Interfeld jako první ve výměně názoru. Ano, děkuji. Děkuji rovněž je škoda, že jste s námi pouze tak vzácně. Měli bychom vám zva, vás zvát častěji. Jsem velice vděčná, co děláte pro práva občanů, jak se zasazujete o transparentnost. Moje otázky se týkají transparentnosti a přístupu k dokumentaci. Tři konkrétní kauzy, které bych vám chtěla zde nadnést. V, jedném, v jednom případě jste už rozhodla. Zvažovala se v případě žádosti o přístup k dokumentaci na komisi, že odmítnutí komise e, přístupu k dokumentu je e, špatnou hm, administrativní prací. To je vážná výtka a přesto komise vůbec nereaguje. Co tedy máme dělat my jako parlament? komise neustále zdůrazňuje, jak je politickou komisí, jak bude lépe regulovat, tedy lépe legislativně pracovat a pak se dopustí um, prohřešku administrativní povahy a nic se neděje. Co s tím? Druhá věc, jsem velice ráda, že zavedete tu takzvanou fast trackovou Eh, proceduru, tedy, že zavedete zrychlený postup přístupu k dokumentům. Ono to opravdu někdy trvá věky a ono někdy v době, kdy dostáváme odpověď od rady či od vás, tak už to není relevantní. Možná do budoucna se to zlepší, ale jedna, jeden případ se týká požadavek britské vlády na evropské občany, aby měli zdravotní pojištění plošné to je záležitost, která musí být vyřešena nyní. A druhá věc se týká kontaktů Evropské komise s představiteli podnikatelské sféry v oblasti PNR a jeden e-mail, zdá se, naznačuje, že IBN mělo obchodní zájem na zavedení PNR což samo o sobě je v pořádku, ale že oni přímo si vyměňovali maily k této záležitosti s Evropskou komisí. O tom musíme vědět, protože to má vliv na naši práci naše sněmovna musí být mnohem aktivnější v té oblasti a rovněž i podpořit váš úřad, protože vy podporujete i nás. A zároveň musíme s větším sebevědomím podporovat eh, Eh, práci, kdy se musí, kdy musí jak Evropská komise, tak i Rada skládat účty nám a občanům. Doufám, že naše pozvánka může být koncipována jako stála a že se budeme scházet při nejmenším jednou rotně, ročně. Předseda. Ano, souhlasím, že bychom měli organizovat tato zasedání pravidelně. Ane Gomes. Ano, děkuji vám. Děkuji paní O'Reilly, že přišla mezi nás. Souhlasím s kolegyní Interfeld, že bychom se měli scházet častěji, protože je nám zcela jasné, do jaké míry je vaše úloha užitečná, potřebná a mohli bychom ji využít lépe, i když samozřejmě byly by třeba dodatečné zdroje a bylo by to ještě lepší. Moje otázka se chce zaměřit na záležitost velice smutného rozhodnutí Evropské komise, totiž, že si přestane podávat zprávy Evropskému parlamentu týkajícímu se, týkajícího se korupce v EU a že vše kopla do autu tím, že z toho udělal část evropského semestru což znamená, že my už nemůžeme se obracet na, čes, na členské státy ani na komisi s konkrétní otázkou, co dělá v oblasti boje s korupcí. Ono se to týká právního státu, tedy vlastně i vašeho úřadu a týká se to um, problematiky vlád, jiných státních orgánů, evropských orgánů, které by se mohly nechat chytit do té zrádné sítě korupce. Pak moje otázka se týká veřejného přístupu dokumentaci. Tam jste se hrála klíčovou úlohu a ono to může získat na významu z pohledu zprávy, kterou komise podle toho, co řekla, není připravuje, kde se to týká takzvaných zlatých víz pro investory. To je skrz na skrz skorumpovaný systém, kde určité státy podminovávají šengenský systém, podminovávají integritu a bezpečnost Evropské unie. A nyní komise se konečně rozhodla, že o tom vypracuje zprávu, že se tím bude zabývat. A tam se musí objevit určité dokumenty, ke kterým jsme zatím neměli přístup. Já s portugalskými úřady už dlouhá léta bojuji o zpřístupnění těch více než 15 tisíc občanů, které od roku 2012, kteří tedy obdrželi ta pozlacená víza. A oni se zastírají um, osobními údaji. Ale to je absurdní, protože já se nesnažím získat její adresy či čísla bankovních účtů. Já pouze chci jména. Takže doufám, že i vy se toho ujmete. A nakonec, podobně jako jste se zabývala otázkou Frontexu v Bulharsku, tak si myslím, že bude potřeba, abyste se podívala pod lupou na e, dohody, která Eh, vyjednává eh, komise se zeměmi, které v podstatě nemají vládu, jako Libie. Tam údajně existuje mm, otroctví, eh, což oficiálně se neříká, ale všichni o tom víme, a přesto se předstírá, že tam existují vhodné podmínky k uzavírání například dohod o navracení a tam se masivně porušuje lidská práva, právní stát a to nehovořím ani o vnitrostátním systému. Hovořím o mezinárodních právech. To je situace, která by v podstatě neměla připouštět chování, eh, jaké my vůči Libii provozujeme, protože tam jde o porušování se základních eh, lidských práv. Eh, Roberta Mecola jako další. Děkuji. Já se připojím ke kolegům. A rovněž poděkuji paní O'Reilly za vaši přítomnost zde a za to, že jste tak vnímavá a že velice bedlivě si berete k srdci vše, co říkáme. Chci se odvolat na některé z těch záležitostí, které jste zmínila, zejména migrace, zvyšování ochrany migrantů ať už se jedná o migranty v tranzitu, které, kteří ještě cestují, anebo se už nacházejí na území našich členských států. Hovořila jste o kontaktech e, s kolegy ze státu. Například minulý týden se na Maltě rovněž probíralo s maltským ombudsmanem problematika zda by se ombudsman měl zabývat migranty či i otázkou násilí e, v domácnosti či zacházení s migranty v těch recepčních e, detenčních centrech. Hovořila jste o schůzce s polským protěžkem, odkazují vás na eh, usnesení, které jsme přijali minulý týden, i o situaci v Polsku, ale i o situaci na Maltě a ráda bych, abyste se sešla se svým protějškem maltským a zabývala se i naším usnesením. To říkám z pohledu toho, že je to úřad na Maltě nesmírně vážený. Malťané už dlouhá léta píší petice a obracejí se na ombudsmana například z záležitosti špatné administrativy, zneužívání úřadu na Maltě. Tam se to bohužel interpretuje příli, či správně se to interpretuje velice široce a je tam celá řada záležitostí, kterou by se ten ombudsman měl zabývat. A rovněž ty programy udělování občanství v různých evropských zemích, tak jak už říkala Ana Gomez. Na Maltě už se ani nehovoří o vízech, tam už se jedná o občanství a přitom vláda nezveřejňuje jména jedinců, kterým dává občanství. To je program nesmírně pochybný. Evropská komise opakovaně tvrdí, že dosáhla dohody s malckou vládou a přitom velice dobře ví, že se jedná o um, určitou záležitost mezi eh, členským státem a Evropskou komisí která není bez dopadu. Zejména, že ten program je natolik netransparentní, že vůbec nevíme, kdo získal občanství, za co, za kolik a eh, když komise se obrací na malckou vládu eh, s určitými požadavky, zda jsou dodrženy. Judy Sargentini. Děkuji. chci eh, zde opravdu poděkovat ombudsmance za to, kolika záležitostí se ujala. Já eh, se snažím zabývat se záležitostmi, kde mm, nevíme, jaká máme práva, když se něčím chceme zabývat. A jedna věc je readmisní dohody a neformální readmisní dohody se třetími zeměmi. Včera právě k tomu u nás proběhla diskuse na půdě našeho výboru. Stále častěji se stává, že formální readmisní dohody, jako jsme třeba měli s Pakistánem, jsou proměňovány či spíše nahrazovány novými dohodami neformální povahy. Například s Afganistánem máme program Joint Way Forward a ten seznam je dost dlouhý. E, Tunizie, e, e, pobřeží slonoviny, to jsou země, kde máme zájem na tom, jak monitorují migraci. A tam se stále častěji eh, objevují neformální readmisní dohody, ale ty nejsou právním nástrojem, tedy je obtížné pak zjišťovat, kdo v rámci memoranda o porozumění je vlastně navrácen a co se pak s těmi lidmi děje. Nelze sledovat osobu, která je navrácena v rámci dohody, která vlastně neexistuje. A přesto se ta osoba navrací. My máme problém tuto záležitost sledovat, eh, skrutinizovat a ono, podobně jako u dohody s Tureckem, ono to vlastně neexistuje z právního pohledu. Takže to byla první otázka. Druhá. Téma migračních politik, které se financují v rámci rozvojové pomoci. I tam je obtížné rozpoznat, eh, zda se jedná o téma, které spadá pod Libe nebo pod Deve. Já jsem v obou výborech Každopádně ty politiky, které navrhují naši ministři vnitra, jsou financovány spolupráci rozvojovou a příslušnými fondy v Africe. Ty nemají nutně eh, ty nutně se nedrží článku 208 Lisabonské smlouvy, který říká, že se má bojovat s chudobou, ale ty prostředky spíše pak jdou na hraniční kontrolu, aby předešli tomu, že lidé cestují do EU. Takže tady rovněž se odchylujeme e, kontrole e, toho, jak jsou prostředky vynakládány na rozvoj, na hospodářský rozvoj těchto zemí a je velice obtížné dopracovat si jakýchkoliv informací ze strany Evropské komise. A já bych si velice cenila, abyste si oba tyto příklady vzala do hledáčku, protože my tím pádem nemůžeme vykonávat svůj úkol demokratické kontroly a e, není ani jasné, zda se tím má zabývat výbor DEVE, a nebo Libe a členové příslušných parlamentů těchto zemí rovněž se tím nemohou zabývat. Předseda, děkuji za všechny tyto otázky. E, mě by rovněž zajímala jedna věc. Jak spolupracujete s příslušnými výbory. S naším výborem je to jasné, ale přístup k dokumentu je často ukořenem mnohých záležitostí, kterým se chceme zabývat, ať už se jedná o Frontex nebo o Brexit. Vždy potřebujeme informace, takže my se na to snažíme konkrétně soustředit. A já mám otázku, jak eh, prohlubujete vaši činnost, jak nahlížíte tu um, ty vzájemné kontakty s našimi parlamentními výbory. E, vyhovalo vám více, abychom se scházeli ad hoc nebo jinak? Má to i pro vás význam e, to, že my potřebujeme dokumenty? Chtěla byste být flexibilní nebo tomu spíše dát nějaký, nějaký rámec? Já jsem si tady Eh, zapsala eh, slovíčko vidět. Vidět, pokud nemáme možnost vidět, mít před očima daný dokument, tak je to často opravdu problematické z pohledu vykonávání naší práce. Tedy nejdříve odpovím paní Interfeld. Já jsem si říkala, že vás potěší to, že zavádíme ten zrychlený přístup a myslím, že už jsem se sama omluvila za spoždění z naší strany. Ono to vše souvisí i s frustrací um, vaší a jiných občanů, kteří se nedostávají k informacím v době, kdy na tom záleží. No a často pak po velkém spoždění dokonce se doví, že se jim ty informace odepírají odpírají. Ono to je ale někdy velice těžkopádný eh, proces. Někdy způsobujeme ta spoždění my, někdy jiné instituce, ale u některých případů, které se řídí 1049, kde se hovoří, že komise musí reagovat na žádosti o e, přístup k dokumentům, komise už například odpoví a my to pak dostaneme a my Dále dáváme komisi několik týdnů na odpověď, no a oni bohužel to prostě jenom skopírují a odpoví to tež. A já si říkám, bylo by to možné se zbavit takového hloupého opakování, takže jsem se na ně obrátila a nyní se snažíme to upravit nově a už to dobře funguje. Některé případy byly snadné, ty, které jsme tam pilotně zkusili, ale v lednu chci, aby už to bylo zavedeno principiálně a doufám, že i vy to budete na vlastní kůži takto lépe zažívat. My jsme obvinili komisi z administrativní nedbalosti, se e, špatného administrativního postupu. Tam šlo o spolufinancování čen, projektů členských států a tam šlo o výklad komise rozhodnutí Evropského soudního dvora, kde veřejná zakázka e, byla interpretována jinak, než jsme si to vykládali my. A pak ještě další příklad který spočívá ve výkladu podle článku 1049, vy přijdete s nějakým argumentem například, ale protože žadatel eh, přišel s totožným argumentem později a komise říká, ale my jsme toho nemohli v našem vyhodnocení použít, což je absurdní, no a stále se točíme v kruhu. To musíme s tím skoncovat. Paní Gomez, ráda se pustím s vámi konkrétně do bilaterální diskuse o těchto záležitostech, které se týkají ať už konkrétně daného členského státu, anebo evropských institucí. Takže pokud si to přejete, Malta. Tam malcký ombudsman Josef Samos byl i s Jose Poličinem v mém úřadu a nyní tam máte nového ombudsmana a ano, je mi známo, že se těší veliké úctě a že požívají vysoký status. Často jsou víceméně na úrovni mm, soudce nejvyššího soudu. Ano, přijmu vaši, na, eh, vaši um, váš návrh k tomu, že by se s nimi měla kontaktovat. Vím, že ve Štrasburku byla Malta velikým tématem a pokud je něco, co by můj úřad v té věci mohl vykonat, tak to určitě bude užitečné rozvojové fondy a jak jsou využívány, to je záležitost, na kterou jsem byla neformálně upozorněna jedním europoslancem minulý týden. Jsem ráda, že se to objevuje i zde. A i zde to navazuje na záležitost, který i pan předseda zmínil, přístup k informacím, přístup k dokumentaci. Minulý týden mě rovněž bylo sděleno, že vlastně nevíme, kam ty peníze putujou, jak jsou využívány, pak je obtížné ale i zjistit, zda jsou používány v souladu s eh, tím, jak byly um, určeny k použití a zda jsou k dispozici a zda jich není zneužíváno. Ano, to je zajímavá práce, čistě administrativní, čistě eh, týkající se hospodaření a zároveň transparentnosti záznamů, které mají sloužit k vyhodnocování těchto konkrétních záležitostí. Děkuji vám, říká předseda, děkuji za tuto prezentaci a děkuji za tyto odpovědi. Myslím, že jak otázky, tak i naše výměna názoru svědčí o tom, že eh, je naše spolupráce stále těsnější a že aktivita našich poslanců, ale i vašich eh, členů vašeho úřadu je stále intenzivnější a doufejme, že bude docházet k neustálému zlepšování. Musíme si zkusit koncipovat naši spolupráci do budoucna a e, přístup k dokumentaci, doufejme, e, přístup k dokumentaci to prospěje. Děkuji tedy za skvělou výměnu názoru. Děkuji všem kolegům za účast rovněž. Uh, Milí kolegové, přecházíme k bodu číslo 11, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a obracím se na kolegy, kterých se to týká, aby se přesunuli sem dopředu. So colleagues, if we are ready for... Milí kolegové, jsme připraveni pustit se do bodu číslo 11. Ano, začněme tedy. Máme zde prezentaci výroční zprávy výkonného ředitele Evropského podporného úřadu pro otázky azylu, pana Jose Carreri. A chci všem připomenout, že tato výroční zpráva obsahuje um, přehled eh, žadatelů, rovněž asilové trendy a tak dále a on tím projde eh, pomocí slajdové prezentace. Zhromažďování těchto informací a jejich analýza je kritická při posuzování asilového systému a právě dnes zejména je tomu tak a eh, s potěšením si vyslechneme zprávu pana Karéry. Předám mu slovo a poté nastane diskuse. Pane Carrero, máte slovo, prezentujte prosím svou zprávu. I'm trying to find, oh, uh, Good morning. Dobrý den, dobrý den, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, ať už jste vepředu nebo vzadu, děkuji za pozvání rád budu prezentovat výroční zprávu za rok 2016. Připravili jsme pár slajdů, není jich příliš, protože spíše dávám přednost vzájemné výměně názoru. Ke konci máme i pár slajdů, které tam mají tabulky s informacemi za rok 2017, protože přece jen už máme eh, listopad, eh, ale nejdříve první obrázek, který víceméně nám dává představu celkově o počtech a i o trasách. Vidíme, že v roce 2015 ve srovnání s 2016 se celkem snížilo počet žádostí o 7 Tady musím předem předeslat, že nemáme přímou souvstažnost mezi eh, počty ilegálních migrantů, kteří překračují hranice a eh, počtem přihlášek. Eh, počet přihlášek nastává později, než lidé překračují hranice a ani nevidíme, aby to bylo vzájemně závislé. Tam jsme měli čtyři um, miliony, tady máme 1,4 milionu, takže 80% méně. Nyní máme 600 tisíc přihlášek, takže necelou polovinu ve srovnání s předchozím rokem. Hlavní země, které, na které se žadatelé obracejí, či obracejí v roce 2016, to jsou Německo, Itálie, Francie, Řecko a Rakousko to jsou členské státy na přední linii, Itálie a Řecko, a pak střed Evropy, Německo, Francie a Rakousko. Dopad eh, těchto e, ilegálních vstupů do země a asilových přihlášek a žádostí, které s nimi souvisí, staví asilový systém pod velkým tlakem. Zejména v roce 2016 od března jsme byli svědky, zejména v Itálii a v Řecku, e, toho, že tyto země musely přizpůsobovat své systémy, že docházelo ke změně legislativy a že bylo třeba navýšit počty zaměstnanců, přeškolovat je a budovat kapacity a e, tehdy jsme nabrali e, mnoho zaměstnanců a zároveň jsme sami pomáhali Řecku i Itálii v legislativních změnách, aby přijali změny při překračování hranic, zrychlené postupy, aby byli schopni aplikovat e, legislativní prostředky, aby si poradili i v té fázi odvolání, protože velký počet žadatelů, který je odmítnut, se odvolává. No a přirozeně obecně na nás byl vyvíjen tlak a bylo tady mnoho výzev týkající se ubytování, podmínek v těch příjmových střediscích, stavu zranitelných žadatelů a zabývali jsme se i těmi oblastmi. I když my například nejsme zodpovědní za příjmová střediska, za ta recepční centra, tak i tam jsme se snažili budovat kapacity, abychom odtížili zaměstnancům národních eh, úřadů. asi jsem trochu rychlejší než ty obrázky. Každopádně eh, mnoho těch postupů bylo rovněž uspořádáno lépe, nikoli pouze v těch zemích první linie, ale i obecně v jiných členských státech, ve Švédsku, Německu, Francii, v Itálii. Eh, tam jsme si zavedli eh, uspořádanější způsob například vedení příjmových pohovorů. E, v roce 2016 jsme měli 1,3 milionu žadatelů a pořádali jsme to i tak, že určití žadatelé byli e, zacházelo se s nimi prioritním způsobem, což ale znamená, že v jiných případech to trvá déle v té zprávě se to neobjevilo, ale zde to mohu říci. Určité skupiny tam bylo to rozhodování snažší, protože určité národnosti, tam víme, jaká je politická situace v dané zemi. A rovněž i pokud jich bylo více, a po určitých incidentech týkající se bezpečnosti tam byly um, velice um, um, podmínky obtížné i z pohledu bezpečnosti, i z pohledu zacházení se žadateli a tam se znásobovaly počty žadatelů velice rychle a bylo těžké si s tím nějak poradit. Eh, měli jsme 84% zvýšení počtu rozhodnutí, eh, které vydal prvoinstanční úřad. Eh, to už nyní neexistuje, nyní už máme složitější obrázek týkající se národnostního profilu a vše zabere více času, než eh, jak se to dalo řešit přímo na hranicích v tom zrychleném postupu. A nyní celková míra uznání obnáší 61% u prvoinstančních rozhodnutí. Ono to často souvisí s tím, jaké národnosti je žadatel. Dále uvidíte na těch obrázcích, že preferovaný typ ochrany se změnil s e, statusu uprchlíka na takzvanou doplňkovou ochranu. To ještě uvidíme. A jak už jsem se zmínil, máme několik typů ochranu ochrany. Většina z vás určitě je s tím obeznámena, ale to má dopad i na status žadatele. Například eh, šance na sjednocení rodiny je menší, pokud někdo neobdrží status uprchlíka. Velký počet a i v letošním roce to platí velký počet přihlášek či žádostí, které je třeba zpracovat, eh, přesouvá <clears throat> to úsilí z zpracovávání přihlášek na integraci, na níž rovněž záleží a v mnohých zemích eh, integrace a preintegrace, eh, to jsou věci, jimiž se zabývají úplně jiné úřady, například v Řecku asilové služby a recepční služby, všemi, eh, všechny provozují asilové služby, v jiných zemích máme sjednocený úřad. Ono na tom nezáleží, pokud vše funguje zdárně. A pak eh, v určitých členských státech eh, se určité členské státy tím zabývali tak, že odstraňovali určitá pracovní místa, když nebyla potřeba. Tady vidíte, jak se míra uznání liší země od země. I ani já na to nevidím bez brýlích, ale zkusím vám to přesto popsat. Německo, to je číslo jedna. A tam je to něco přes 50% status uprchlíka, uprchlíka a pak máme různé typy ochrany. Švédsko je na druhém místě z pohledu eh, počtu přihlášek a je to eh, přesně opačně. Eh, jedna třetina dostane status uprchlíka, dvě třetiny nějaký status ochrany. Itálie, tam téměř nikdo se nestává uprchlíkem a je třeba akceptovat i opak, <clears throat> že v jiných zemích je to právě opačně, totiž většina žadatelů se stává uprchlíkem a ostatní menšina má ochranu. A klíčová záležitost je národnost. Ne všechny země jsou um, rovněž vystaveny tlaku stejného typu uprchlíku či žadatelů. I když to určitě není jediný důvod, proč země uplatňují různé typy ochrany různým způsobem. Ono je to i na výkladu situace ve zdrojové zemi či přístupu vůči určité národnosti žadatele či i vnitrostátní legislativě. Pak samozřejmě musí služby se pustit i do sofistikovanějších služeb, než pouze rychle zpracovat žádost. Tam recepční střediska se musí i přizpůsobovat různým potřebám. Musí eh, se přizpůsobit tomu, že tam přijede jiná národnost či jiná skupina zranitelných žadatelů a i že ten uprchlík potřebuje jiné dávky či jiný způsob ochrany, jiný má jiná práva. A tomu se musí dané příjmové středisko přizpůsobit. Byli jsme svědky i toho, že eh, recepční střediska združují své zdroje a že se musí někdy i spoléhat na nevládní organizace či soukromé investory, zranitelné skupiny, tam jsme byli svědkem různých přístupů. To v té zprávě je podrobně popsáno. Většina členských států se e, přidržuje modelu teritoriální distribuce, zejména v Německu máme rozmístování uprchlíků po celé zemi, ve všech spolkových zemích a i v Portugalsku, i v Řecku se uprchlíci rozmístují jak žadatele, tak i e, držitele statusu určité ochrany po celém území státu. Nezletilí. Nezletilí. To byla vždy klíčová věc, které se věnujeme. Tady vidíte, že téměř jedna třetina žadatelů to jsou osoby mladší 18 let. Neznamená to automaticky, že přijeli bez doprovodu my rozlišujeme mezi nezletilými a nezletilými bez doprovodu. Pokud nezletilý přijede do Evropy, tak právě může spadat pod kteroukoliv tuto kategorii. Tady máme vysloveně pouze postihnuty osoby mladší 18 let. Afganistán, Syrie, Irák, Pakistán, Nigérie, Eritrea a Somálsko, to jsou ty zdrojové země hlavní, tam nás to nepřekvapuje, spíše to potvrzuje tu realitu, kterou známe. Mnozí přijeli v doprovodu svých eh, rodin, většinou rodičů, někdy i jiných. Eh, v určitých zemích to vede k určitým diskusím, co se týče národních zákonů a jak se uznává poručnictví nezletilého, pokud eh, nepřijede v doprovodu rodičů konkrétně. Zde máme nezletilé bez doprovodu, to jsou osoby, které přijeli do země a není jim ještě 18 let a přijeli bez doprovodu. Čtyřicet méně v roce 2015, což eh, není tak málo. 60 tisíc nebo 65 tisíc je nicméně hodně. Ale co je na tom zajímavé na těchto číslech? Víc než 40 tisíc eh, přichází z Afganistánu. Eh, tady jsou sociální faktory, které hrají roli a vysvětlit tento fenomén, eh, tak o tom my hovoříme v naší zprávě. Takže 40% z Afganistánu z těch 60 tisíc. A pokud 40 je jich méně v roce 2015, tak eh, je třeba eh, opatření vylepšit. Opatření pro ochranu mladistvých eh, těch je mnoho. Máme nástroje na ochranu, na výpočet například věku těchto dětí a často jsou to doklady, které nám umožňují, abychom zjistili věk, ale máme také určité eh, možnosti, jak změřit schopnosti eh, těchto mm, dětí a specialisty na to, kteří provádí rozhovory s těmito nezletilými a kteří potom na základě rozhovoru mohou umístit toho mladistvého do určité kategorie věkové. Eh, my jsme rozdělili mnoho informačních kampaní, které se týkají mladistvých v různých zemích, ale hlavně v členských státech, kteří jsou jako první přijívatele, to je Itálie a Řecko. Pracovali jsme s eh, mladistvími i s těmi, kteří se jimi zabývají, za specialisty, kteří mají ochraňovat tyto mladistvé. A chtěli jsme tedy, a to proto, abychom hned oddělili tyto nezletilé eh, při jejich příjezdu. My už jsme v roce 2017, ale chci vám připomenout, že pracujeme i s italskými mediátory. A e, hodně pracujeme v Itálii, protože procento nedoprovozených e, mladistvých je v Itálii opravdu obrovský. A to proto s nimi spolupracujeme, abychom mohli e, zjistit ty, kteří provází a zajistit nějak ti, kteří provází tyto nezletilé. A to je novinka, kterou vlastně děláme od srpna tohoto roku. A my vzděláváme tyto lidi, aby mohli pracovat v těch eh, přijímacích centrech. Ty se zabývají právě příjmem těchto lidí a oni musí mít znalosti. A někdy ta situace těch eh, nedospělých, těch mladistvých je velmi komplexní a složitá. A je důležité, aby eh, ta práce byla opravdu účinná. Důležité je, aby zde byla koordinace při jednání s těmito nedoprovozenými, s těmito mm, dětmi září 2017. Bohužel ta, eh, ten diapozitiv je trošku nesrozumitelný. V roce 2015 jsme měli 1,4 milionů, v roce 16 1,3 milionů dnes, 600 eh, tisíc víceméně. Není to tedy o 50%, ale když pomyslíte, že v roce 2000 17 máme tak polovinu uh, žádostí, které jsme měli oproti roku minulému, tak můžeme říct, že se jedná vlastně o polovinu žádostí. Co se týče těch zopakovaných, uh, opakovaně podávaných žádostí, uh, to jsme mohli očekávat vzhledem k tomu, jaká byla ta druhotná vlna. Na některých hranicích dochází dvakrát přechodu. Například to byli kandidáti, kteří byli eh, umístěny do nějakého druhého nebo třetího státu. Takže samozřejmě je pochopitelné, že oni se opět snaží o tu kandidaturu a předkládají ji do dalšího státu. A je to 10% takových lidí během roku. služby čelí eh, tomuto typu situací eh, díky Dublinu, tak se tyto lidé vrací do původního státu nebo do první země, která je přijala, která je eh, lokalizovala někam. Ale to všechno nefunguje zrovna úžasně po každé, ale všechny tyto prvky přispěly k tomu, že se dochází k dvojímu výpočtu a k a k tomu, že se dělá kandidatura v sérii. To znamená, eh, ty služby toto detekovaly. Žádost na základě eh, konvence z Dublinu, eh, na, na jejím základě je ten člověk zapsán poprvé, my ho určíme v tom evropském prostoru a ona se potom ta osoba posune z jedné země do druhé. A toto je poslední diapozitiv. To je původ eh, kandidátů, země původu. Jsou to Syřané, Afganistánci, Iráčani, Pakistánci. Nejvíc jsou tady vyznačeny země, které nejvíc eh, přijímají, těch, eh, to je tedy Řecko a Itálie, to jsou ty první země, kam ti lidé přicházejí, potom Francie a pak pátá země od roku 2016 až 2017 Rakousko a dnes je to i Spojené království. A to tedy je jenom tak stručně přehled zprávy, kterou jsme vypracovali. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že jste mě vyslechli. Moje organizace EASO, eh, kterou já zde zasupuji, je připravena vám odpovědět na všechny otázky. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto prezentaci. Eh, bude zde jistě mnoho dotazů. Prosím vás, kolegové, každý jenom dvě minuty, protože máme v 10.30 další setkání, takže podle pořádku. Ana Gomez. Děkuji za tuto prezentaci, která byla velmi zajímavá. Přesto, že členské státy se snaží eh, vytvořit některá opatření na řešení tohoto problému, tak eh, žádatelé o azyl se v poslední roce zmenšili v posledním roce. A e, moje otázka zní, co se týče hotspoty, co se s nimi stane? Jsou ještě operativní? Co se stalo? Někdy slyšíme e, různé e, příběhy, které jsou velmi dramatické. A někdy víme, že ti lidé to platí i mentálním zdravím pobytem v těchto hotspotech. A potom, co se děje s EASO? Tedy eh, tato organizace nějak vstupuje do těchto programů, eh, co se týče lidí, kteří přichází z Libie. A potom poslední eh, pohyby osob, které se vyloďují ve Španělsku. Co je s nimi? A dále národnost těch osob jak jste o tom hovořil. Zdá se mi, že v poslední době i Maročané e, vlastně se objevují v těch posledních údajích. Členské státy obecně e, Může nám, můžete nám vysvětlit, jak tyto členské státy Eh, zaručují tu sociální integritu těch žadatelů o azyl, ti, kteří, eh, tedy jedná se o ty, které oni rozhodli, že je eh, přijmou a že jim ten azyl udělí. Děkuji. Já bych ráda hovořila o nezletilých. Vy jste řekl, že mnoho žadatelů o azyl eh, nám můžou dát eh, informace o situaci, která panuje v oblasti ochrany nezletilých. Eh, co se tam vlastně děje? A my víme, že jsou situace, které se týkají nové generace lidí, kteří přicházejí Eh, proto, aby měli lepší, aby měli lepší život a kteří chtějí přijít do Evropské eh, unie na základě té Dublinské dohody a čekáme na to, že se rada nějak pohne. Eh, máme tady taky scénář, díky kterému členské státy budou muset přijmout tento dosie o zodpovědnosti. Co se týče nezletilých, tak máme eh, různé politické názory. Já bych ráda se zmínila o tom, že máme statistiky a jedná se o věk těchto lidí, odkud přichází, co se s nima děje. Takže poté jsou předseda? Také eh, mluvíme-li o nezletilých bez doprovodu, tak ta právní situace je jiná. Prosím, eh, buďte co nejstručnější, protože máme málo času a teď si Guillaume. Děkuji, já eh, se eh, velmi omlouvám, jsem přišla s eh, opožděně, neslyšela jsem vaši prezentaci, ale četla jsem váš dokument. Já bych chtěla trochu nějaké informace a chtěla bych vědět, jak vy cítíte ten způsob, kterým se zachází s lidmi, s migranty. My jsme viděli několik filmových dokumentů po poslední době Eh, víme, že se tam lidé s lidmi obchoduje, hlavně s těmi, kteří přicházejí z Afriky. A vím, že existuje agentura evropská, agentura francouzská, eh, azylová agentura. Ty se o to zajímavě. Já bych ráda věděla, co vy si myslíte o těchto misích, které probíhají na místě a o způsobu, kterým se ti, tyto agentury vlastně zmocnily eh, těchto osob, které jsou velmi křehké a které jsou mm, a jak, se, jak, se, jak pracují jiné agentury a v jiných členských státech. Děkuji. Čili z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci, ale ráda bych eh, věděla více o roli EASA v Řecku. Já jsem také navštívila řecké ostrovy, setkala jsem se s vašimi zaměstnanci, ale pořád ještě nechápu, jak přesně vypadá vaše oficiální role tam? A možná, že tam provádíte také některé činnosti, které nespadají do vašeho mandátu. To by mě zajímalo. A moje druhá otázka se týká trendů, které vidíte v této oblasti. A to proto, že já uh, sleduji například eh, to, co dělá nizozemská vláda, která chce odebrat právo obrátit se na právníka eh, při podání žádosti o azyl. Tedy jestli je možné se odvolat proti tomu prvnímu eh, rozhodnutí a zajímá mě tedy, jak fungují eh, druhoinstanční rozhodnutí a jakým způsobem vy s tím potom nakládáte. Děkuji, Brigit. Děkuji za tento přehled Myslím, že tady jsou dvě velké skupiny uprchlíky, ti, kteří skutečně prchají před eh, nějakým stíháním, válkou a mučením, ale jsou to také migranti, kteří odcházejí kvůli špatným životním podmínkám. A já mám v tom smyslu jednu otázku. Vedem k tomu, že vy pomáháte národním úřadům Můžete nám dát eh, nějakou představu o těch příčinách migrace? Máte nějakou znalost o těch dopadlo? Jestli je možné nějakým způsobem bojovat proti těm příčinám v zemích původu? A máte nějakou informaci o těch převodech nebo přesunech v rámci Dublinu? A třetí otázka. Ten probíhající ustávající problém s tím, že statické údaje nám neříkají, proč eh, ty počty se tak neliší, je to kvůli tomu celkovému počtu nebo kvůli té eh, interpretaci toho, kdo by měl eh, dostat azyl, protože se nedobím představit, že například v Polsku dostávají azyl pouze občané z Maroka, zatímco z jiných zemích. To zase eh, automaticky dostávají, eh, dostávají spíše uprchlíci ze Sýrie nebo z jiných eh, zemí. Sofín Tvel. Děkuji Karera za tu prezentaci. Já si tu zprávu přečtu velmi podrobně. Je to skutečně důležitý dokument. Vlastně bych mohla očekávat, že všech 28 předsedů vlád dnes svolá tiskovou konferenci, aby tam ty čísla prezentovali, zejména tam, eh, kde eh, je to tak kontroverzní téma. Samozřejmě, že je potřeba to interpretovat velmi pečlivě a opatrně, ale je evidentní, že dochází k poklesu, že ten celkový trend eh, klesá, což neříkám, že tak bude i v budoucnosti, ale máme tady potvrzení toho, že se to eh, nepotvrzuje, ten způsob nebo tón té debaty v některých členských zemích, nebo dokonce i tady v Europarometru. Mám podobnou otázku jako paní Mecová, to se týká nezletilých. Víme, že eh, je tady 10 tisíc nezletilých, které nějakým způsobem zmizely. Znamená to, že skutečně zmizely nebo jenom nebyly podchyceny. Mohla byste nám eh, o tom něco říct, co se dělá pro to, aby jsme zjistili, co se s nimi opravdu stalo? A mohla byste nám také říct, jak funguje ten postup přidělení nějakého opatrovníka nebo poručníka? Ano, o tom jsem eh, také slyšel. A teď Petr Miller. Děkuji. Děkuji, pane Carrero, za vaši prezentaci. Já mám eh, velmi krátkou otázku, možná je to spíše poznámka. Pokud se podíváme na ty různé grafy, tak eh, tam vidíme, že Tady je, se to projevuje různě, ve v západní a různě ve východní části Evropy. Vidíme, že ty vyšegrádské země nebo pobaltské státy se tady vlastně vůbec neobjevují. A proto se chce ptat, jak by EASO mohlo s těmito státy pracovat na tom, aby zjistila, jaká je situace s uprchlíky v těchto zemích já mám eh, určitou znalost o tom, jak to vypadá v mé zemi, ale obávám se, že to asi nebude moc eh, odlišné. V těchto zemích máte přesné informace o situaci uprchlíků v těchto zemích? Děkuji, Vítře, a děkuji za všechny tyto otázky. Myslím, že to ukazuje, jak velký zájem o tuto zprávu tady máme. Možná, že byste teď mohl zareagovat na všechny otázky, které tady v debatě zazněly. Děkuji. Všechno. Velmi. Obtížné otázky, já se na to pokusím odpovědět, co nejlépe budu umět. Nejprve k tomu, co se děje v těch hotspotech hotspoty v Řecku dále e, pracují v stejném základě a my teď eh, fungujeme také na základě té dohody s Tureckem. To ale neznamená, že to postihuje všechny, že veškerou naši činnost. My musíme poskytovat nějaké informace hned po příchodu, budeme ty kapacity a to proto, že se složení eh, těch osob eh, postupně mění. Jak víte, my pracujeme s experty ze čínských států. Není to ale dostatečné, než to musíme doplňovat našimi eh, zaměstnanci. S tím, jak se mění ten celkový počet těch pracovníků v průběhu týdnu, měsíců, tak musíme dostále školit ty nově příchozí. A Také ehm, musíme pracovat s těmi zranitelnými osobami, jako jsou nezletilí, ale přímo eh, je nemáme na starost, mají je na starost národní orgány, nebo ty, které mají na starosti to přijímání. V Itálii, v Itálii ten model je jiný. Tam mají úřad pro nezletilé bez doprovodu, s my spolupracujeme od srpnu teprve, od srpna A v posledních eh, týdnech v Řecku a v Itálii ta, ty počty zase začaly stoupat. Takže v průměru v těch posledních měsících nemůžeme ale ještě mluvit o průměrech za celý rok, ale ta, ty údaje jsou velmi zajímavé. V Řecku je to asi 5,5 tisíce za měsíc, v Itálii o něco méně ale moc se to neliší, ale je to velmi, velmi to fluktuje. V hotspotech máme jinou situaci. Ze dvou eh, hotspotů z Nakiusu z Lesbosu sice udržujeme to plně v provozu, všechny Eh, kapacity, ale mám eh, také vlastní kanceláře mimo ty hotspoty, které vlastně zdvojnásobují tu kapacitu. Máme také zajištění naší vlastní bezpečnosti, protože o to požádali české státy ty hotspoty. Fungují stejně jako loni až dosud a nevím, jestli se můžu odhadnout, dovolit odhadnout, jak to bude vypadat v budoucnosti, ale e, loni to bylo podobně. Teď Libie, my nejsme zahrnuti do, té, eh, do toho implementačního plánu, který vznikl v únoru tohoto roku, ale podepsali jsme dohodu s UNAT, co je ta operace Sofie. V rámci něhož poskytujeme lehké školení těm důstojníkům, kteří působí v rámci této operace. Snažíme se je naučit, jak mají interagovat v eh, během toho prvního setkání, jaká práva mají, co mohou očekávat. To jsme začali během léta, Enafomet, ale to je vlastně jediné, jediné, co je relevantní ve vztahu k Vylodění ve Španělsku eh, v září a v říjnu to bylo asi 2000 za měsíc. To nejsou naše čísla, to jsou čísla od komise a Frontexu. Ale možná, eh, že to vysvětlení je, že ten tlak na Libii je příliš velký, takže se hledají nové trasy z Alžírska, z Tuniska. Zase nejsou to naše údaje, ale jsou to oficiální údaje Evropské unie a část z nich tedy eh, se dostane na pevninu ve Španělsku. Ale my jsme nebyli požádáni, abychom pracovali zatím se Španělskem. Takže my nepředpokládáme, že by k tomu v blízké době došlo. otázce paní a co se stane s těmi nezletilými, kteří nedostanou ochranu. Většina to ochranu dostane. Nemám tady teď údaje Jestli to není problém, tak vám na tu otázku můžu odpovědět písemně. Myslím, že to zasluhuje velkou pozornost, je to zásadní věc. A mohl bych tady říct věci, které nebudou naprosto správné, eh, aspoň kvantitativně. A rád bych vám dal jasnou odpověď o tom, jak to vypadá s těmi nezletilými. My nemáme na starosti to přijímání, my máme na starosti to budování kapacit Máme hodně nástrojů pro zranitelné skupiny obyvatel, včetně nezletilých, kde identifikace identifikaci zvláštních potřeb, jaký typ ochrany potřebují. V tom se snažíme radit, ale ještě pořád nestoplo platnost to nové nařízení, takže my do toho zatím zasahovat nemůžeme. A to nastane teprve s platností toho nového nařízení. Takže jestli vám to nevadí, tak si vezmu týden času na to, abych vám odpověděl písemně a potom to budete moci distribuovat eh, všem členům výboru LIBE, kde budou vedeny přesné údaje. Další otázce jsem úplně nerozuměl. Eh, možná, že bychom na závěr si mohli vyhradit minutu, kde byste to mohla eh, zopakovat. Vous savez existe des missions qui sont organisées. Eh, já jsem se ptala eh, na ty mise, které organizuje eh, Francie v Nigeru a jde o to, že jde pomáhat lidem, kteří jsou v těžkých podmínkách, aby mohli získat mezinárodní ochranu. A já jsem chtěla vědět, co vy si myslíte o těchto hm, postupech a o těchto typech misí. A podle vás, jak toto funguje, protože vy jste specialista na tyto otázky a z vašeho pohledu, Eh, můžou tedy jiné agentury pracovat na stejném principu na mezinárodní ochrany jako jiné evropské instituce? Je to teď jasnější ta otázka? Eh, ne úplně, a já na to odpovím až na závěr. Abych eh, nestratil čas. A teď eh, současná eh, role ASO v Řecku. My pořád finalizujeme ten program přesídlování, máme informační kampaň, máme eh, helpline. Musíme informovat o ty kandidáty o tom, jestli mají nárok nebo ne, mohou se podílet na našem programu. Snažíme také eh, spolupracovat s čínskými státy. Nejsme eh, v té dublinské kanceláři v Řecku. Nedávno jsme ale byli požádáni komisí a naše vlastní správní radou, abychom eh, pomohli s pokračováním těch přesunů v rámci dublinského systému. Je to teď velké téma také pro naše správní eh, radu, abychom mohli podpořit co nejvíce eh, pokračování těch přesunů, protože zatím se to neděje. Několik málo případů, ale eh, těch potenciálních případů také málo. Potom je tady ta část odvolání a další otázka byla, jak můžeme zajistit, aby druhoinstanční eh, proces byl efektivnější. My spolupracujeme se soudy v Řecku, zejména tedy v Řecku, různými způsoby. Máme také mm, velký program spolupráce se soudy po celé Evropě, ale Řecko je náš hlavní eh, partner. Tady je hodně překážek, asi chápete proč, ale my eh, děláme školení soudců, my nebo to slovo bych asi neměl používat, my jim poskytujeme hodně materiálu informačních, a trochu také administrativně pomáháme práci při odvoláních. Snažíme se ty materiály a ty složky eh, dát dohromady, ale nemůžeme jako takový vstupovat do toho odvolacího procesu. Nevím, jestli jsem eh, na něco nezapomněl, že přijímání Dublin, Turecko, informační kampaň, hotspoty a také s určitými ozeními spolupracujeme se soudy a s odvolacími eh, orgány. A eh, víme, že ten počet nevyřízených žádostí eh, roste, ty hotspoty jsou plné, kapacity pro vyřizování jsou nižší než počet příchozích, blíží se zima a Eh, problémy eh, se začnou hromadit a bude muset také schválit navýšení rozpočtu pro Řecko. Ty příčiny migrace a jak by se daly ty příčiny řešit, ty tři pilíře v posledních letech jsou následující. Řeknu to velmi stručně, protože nám nezbývá čas. Napří, například to jako je krizové řízení, řízení těch hotspotů a tak dále. Potom je to to, že Evropské unie musí eh, začít řešit problémy eh, v těch zemích původu, eh, faktory, které přispívají k, těm, k tomu velkému počtu příchozích. A víme, že tady také o globální trendy prostě uprchlíků. OSN se tím začíná zabývat. Já jsem nedávno byl také v Ženevě, kde se mluvilo o implementačním plánu v oblasti uprchlíků. Komise také aktivně zasazuje o partnerství. To jsou ty dva hlavní pilíře, tedy řešit ty příčiny v zemích, odkud migranti přicházejí, jako v těch transitních zemích. Měnila se také legislativa, ale uprostřed toho všeho musí být velká legislativní reforma a naše agentura se na tom bude podílet. Bude se to týkat také toho rámce pro přesidlování uprchlíků, který by měl změnit efektivnost té práce eh, v Evropě. Je potřeba dokončit ten legislativní balíček, mít eh, Evropskou agenturu pro azyl, pořád průběžně řešit ty příčiny zemích původu, včetně finančních mechanismů. Takže podle mě se, se ubírá správným směrem. A ještě jedna věc na závěr. My jsme převzali eh, pilotní eh, projekt pro soukromé partnerství pro přesidlování. My se také podílíme velmi málo na přesidlování z Turecka, máme tam několik zaměstnanců. A spolupracujeme s tím příslušným úřadem v Turecku od A do Z, abychom zlepšili ten eh, azylový systém také v Turecku. To je tedy většina naší činnosti v oblasti boje proti těm příčinám. Teď ty návraty v rámci Dublinu, teď jsem o tom mluvil. Máme dublinskou síť, tu využíváme, a také tu pod síť pro návraty. Je to velmi eh, složitý systém, zejména ve vztahu v Řecku, tady je politické váhání, ale myslím, že ten pokrok bude brzy viditelný. A dále eh, víme, že legislativa v zemích je velmi jiná, proto se také liší ta míra uznávání. Eh, proto dochází k tak rozdílné situaci a my chceme, aby se to začalo sjednocovat. Jeden z našich nových úkolů je monitoring, takže my budeme moci monitorovat a definovat tyto věci, ale to ten počet těch uznání se, ta situace v tom se zlepší. A z toho potom eh, vyplyne nějaká analýza. Budoucí agentura bude moci radit na základě toho, a já doufám, že se to potom promítne do politické situace a bude to odpovídat té skutečné situaci. A potom tady zazněla ještě další otázka o těch nezletilých a já se píšu mm, dvoustránkový materiál, abych řekl, co se děje a můžete to od nás dostat eh, eh, za týden. Vyšekrátské a pobalské země, já jsem nedávno byl v Polsku, Polsko napsalo EASO zvláštním programu, eh, většinou přijímají Ukrajince, Rusy, Gruzínce, Velmi často jsou to eh, ekonomičtí migranti, kteří používají Polsko a další vyšegrádské země, aby přešli potom do dalších zemí eh, v Evropě. To my víme, máme na to specifické programy, ale nemáme proto nějaké zvláštní postupy, nejsme tady přítomni, nemůžeme provádět ty rozhovory, mm, pořád to zvládají národní úřady, ale poskytujeme poradenství a snažíme se to nějak ovlivnit tímto způsobem. A teď se chci ještě jednou obrátit na paní Gion, protože nevím přesně, co ode mě chcete slyšet. Možná jenom eh, si neuvědomuji přesně všechno. Těch filmů máme hodně, myslím, že jsou ilustrativní. Jdeme na tom, jak my přesně zpracováváme jednotlivé případy, například v hotspotech, spolupracujeme také s Francií Děláme kampaně o Nigérii a všechno to je online. A všechno to můžete najít na našich webových stránkách. Ale nevím, jestli jsem teď odpověděl na vaši otázku, omlouvám se, jestli se mi to nepodařilo. Děkuji. A ještě jednou děkuji eh, za to, že jste mě sem pozvali. Děkuji pane Carrero. Je to velice substantivní, solidní zpráva. Z pohledu analýzu například se zde ozvala problematika dublinských transferů do Řecka. Ono to tam vše je obsaženo. I velice um, jasně sami za sebe hovoří postoje jednotlivých zemí, které tam jsou um, citovány. Máme opravdu dobrý celkový obraz azylového systému, kde funguje, kde nefunguje a je jasné, že se jedná o solidní eh, kus práce. Někdo to zde i zmínil, já vám jsem velice vděčný, i když co se týče těch že řeknu v úvozovkách surovin, z nichž to bylo sestaveno, tam možná bychom tomu mohli věnovat více pozornosti. Dejme ale kolegům nejdříve čas seznámit se s tím, aby mohli tu problémku dále zkoumat. Děkuji vám tedy za vaši prezentaci. Je to víceméně něco, kde se situace neustále mění, kde se tím musíme zabývat průběžně. Ale pana Carrero, já vám srdečně děkuji a děkuji kolegům za jejich otázky na tělo. Pokračujeme. Colleagues, we could move now to point 12. This is on the um, EU-Africa relations as regards migration and asylum. Takže další bod, to je vztahy mezi EU a Afrikou v oblasti migrace a azylu. Krátká přestávka, než se mi vymění kolegové na pódiu. So colleagues, you may be aware that tomorrow we're going to have a high-level uh, conference on... Zítra, kolegové, všichni víte, se zde bude konat konference na vysoké úrovni k Africe. Mnozí z vás jste zapojeni do příprav. Ono se apelovalo na uspořádání takové konference. Právě náš výbor velice aktivně orodoval, za to, abychom si vyjasnili, jak se afričtí představitelé staví k určitým záležitostem a rovněž i jak ostatní kolegové se staví k představám Libe. Dnes bychom to mohli považovat za přípravnou diskusi. Máme zde představitele Evropské komise a ESVČ a ti nám budou prezentovat aktuální stav k situaci v Africe, k migračním tokům k otázkám azylu a pak si můžeme vyměnit názory. Jsem zejména rád, že zde mohu přivítat i delegace z různých afrických parlamentů. Zatím zde tedy nejsou, jak se dívám po sále. Budou brzy, brzy budou mezi námi, blíží se. A pan africký parlament, národní zhromaždění Nigérie, pak představitele Tuniska, ty už jsme zde měli včera, oni se snad dnes ještě účastní jiné o zasedání, určitě se brzy dostaví. Dnešní diskuse se bude týkat nového rámcového programu partnerství a Evropské agendy pro migraci. Komise příslušný dokument zveřejnila v červnu letošního roku. A příslušné zprávy o pokroku um, i prohlášení Rady z února a rovněž i africký um, fond eh, mm, pro mimořádné události, svěřenecký fond. Eh, mm, Afričané často podnikají nebezpečnou pouť přes Středomoří, množcí, vyplouvají z Libie, vysoké počty eh, jsou podrobeny nebezpečnému přeplování moře, mnozí zemřou, mnozí jsou vykořišťováni převaděči, obchoduje se nimi a mnozí tvrdí, že EU eh, e se dostatečně nesnaží, ať už podpořit eh, Itálii a jiné země, které tím trpí, ale máme zde i um, Úřad pro uprchlíky, OSN a jiné organizace. UNHCR a mnohé nevládní organizace se aktivně snaží působit v terénu a zároveň pomáhat i uprchlíkům, i zemím, jich se to týká nejvíce. Libes nedávno bylo na návštěvě v Tunisku a rovněž hovořilo i s představiteli Libie. Někteří kolegové, kteří se této mise účastnili, určitě k tomu mohou pohovořit dnes. Jsem tedy velice rád, ano, Máme zde kolegy z afrických parlamentů, počkáme, než se nám posadí. Jsem tedy rád, že dnes se může konat eh, plošná diskuse, komplexní diskuse k této problematice. A bez průtahu předám slovo prvnímu řečníku eh, Sylvie Birgit Matricen, to je paní zástupce ředitele eh, pro Afriku z příslušného generálního ředitelství. Máte slovo na úvod. Thank you very much. Um, thank you for... Děkuji, děkuji za pozvání. Jsem ráda, že zde mohu mít eh, se svou kolegyní z um, generálního řediteli pro vnitro, protože spolupracujeme. Představuji si to tak. Podám vám aktuální situaci po třech stránkách. Začnu tím, že někteří z vás už určitě znají pět pilířů politického prohlášení z Valety a ten příslušný akční plán. To chci zdůraznit, to stále ještě je naším politickým rámcem. Pak přejdu k rám, otcovým partnerstvím a tam naváže i moje kolegyně zde přítomná. A na závěr popíšu něco, co nám zabírá mnoho času, kde jsme velice aktivní, totiž eh, summit EU a Africká unie, to bude 29. listopadu se konat a tam bude jedním z důležitých témat právě migrace. Tam vám to popíši, jak to bude probíhat a ráda odpovím i na příslušné otázky. Jak to vidíme z pohledu ESVČ? Když si poslouchnete paní Mogherini, tak eh, vidíte, že se jedná o zrovnovážený holistický přístup, že se snažíme pracovat jak se zdrojovými příčinami, tak se samotnou migrací a jejími toky, ochranou migrantů, potíraní pašeráků, lidí a převaděčů, a integrací. To je těch pět pilířů. To je takový solidní základ toho, co bylo odsouhlaseno ve Valetě a čím se zabýváme. Před asi rokem jsme přetavili ty pilíře na konkrétní akce, na bilaterální dohody, na akční plány vypracované společně s některými africkými zeměmi. Těch pět prvních zemí je, byly čtyři západoafrické, tam je to Nigérie, právě jsem se s ní vrátila, e, Niger, Mali a Senegal a pak jedna východoafrická země, to je Etiopie. Více zemí v mezidobí se připojilo právě v rámci těch partnerských rámců a i to opět eh, je takový aktivátor pro všech těch pět pilířů, které už jsem zmínila. A nyní summit eh, AUEU. E jak na tom jsme a jak eh, náš dialog pokračuje, v jakém stádiu se nachází. Co si slibujeme z to, od tohoto summitu? Posílit to, čemu říkáme mezikontinentální dialog. Ve Valetě šlo o východní a západní Afriku, Rabat Chartum. Nyní bychom chtěli posílit širže střiženou diskusi, která se týká celé pevniny africké, například diaspora, remitence, tedy e, peníze posílané zpátky domů, pak problémy, se kterými se Afrika potýká e, z pohledu vnitroafrické migrace, e, například z jihu na sever Afriky a tak dále. Takže ta témata chceme posílit a výsledek doufáme, že bude přiměřený našim snahám. Mobilita a migrace. Chceme tedy eh, se zabývat nikoli samotnou migrací, ale i mobilitou, která je sociálně ekonomická svou povahou a má sociální povahu jak pro Evropu, tak i pro Afriku. Takže to jsou ty tři prvky a takto koncipujeme ten summit. Tam jsme si dali za cíl mít takové vlajkové iniciativy a musí to být hmatatelné iniciativy. Společná sdělení už od června určitě sledujete. Máme v úmyslu se zabývat jak migraci v rámci Afriky a rovněž i těmi eh, zločinnými spolčeními eh, trestný, trestnou činnosti. Afričané nás oslovili v mezidobí a říkají, ano, ty vlajkové iniciativy jsou fajn, ale my bychom rádi to rozšířili na mezikontinentální dialog o mobilitě a migraci. Ano, my jsme odpověděli, pokud si to tak představujete, my se toho rádi ujmeme. Takže v současné době máme šest témat. Ještě nebyla jakoby dojednána do konce. Stále to probíhá, ale já už vás chci seznámit eh, s tím, jak na to jdeme. Tedy za prvé pašování migrantů, obchodování s lidmi, za druhé ilegální migrace, včetně navracení a readmisí, eh, mezinárodní ochrana, to je třetí, čtvrtá, finanční peníze posílané domů, a šestá je úloha diaspory. To jsou ty záležitosti, s nimiž pracujeme z pohledu témat a máme vyjednávací tým, který v Addis Abebě spolupracuje s Africkou unii na mm, finalizaci našeho programu. Takže to je z mé strany vše. Děkuji, říká předseda. Máme zde celou řadu otázek. To je jasné. Ale ještě než dám slovo našim členům, máme zde paní Pesta, která je zástupkyní v Géře Home ale máme celou řadu otázek, takže prosím o stručnost. Děkuji, budu hovořit opravdu stručně. Pouze bych doplnila Birgitina slova. Ano, samozřejmě migrace je v současné době na vrcholu evropské agendy eh, středobodem zájmu a to znamená, že je to středobodem zájmu i naší spolupráce a dialogu s africkými partnery. V roce 2015 na summitu ve Valetě se naši eh, vedoucí představitelé shodli s africkými partnery na společném postupu. Různé regionální procesy, které to spustilo, kartumský a rabatský, eh, Brigitte zmínila, eh, se od toho odvíjejí a už posledních pár let se zabývají vytvořením společné platformy pro spolupráci a diskusi o migraci. Jak budujeme na předchozím úsilí? Rozjeli jsme takzvaný rámec pro partnerství a v tomto rámci se snažíme spolupracovat s našimi partnery. Snažíme se sdílet břemeno, být solidární, být transparentní a zároveň přistupovat k otázce migrace holisticky. Mnohého už bylo dosaženo v rámci tohoto postupu. Můžeme zmínit i velice kladné výsledky, například s Nigerem na poli eh, potírání eh, převaděčů a ilegální migrace. A tam se opravdu snížil počet ilegálních migrantů díky našemu společnému úsilí. Existují však určité oblasti, kde je třeba udělat více. A snažíme se s našimi partnery eh, hovořit o všech tématech, ať už se jedná o potírání eh, příčin migrace, ehm, odchytávání eh, převaděčů, navracení neúspěšných migrantů, informační kampaň, tu jsme spustili v celé řadě zemí, informační kampaň, která jednak by měla zajišťovat informovanost potenciálních migrantů, kteří by si měli plně uvědomit, jak nebezpečná je cesta, na kterou se pouštějí, ale zároveň je informovat o legálních způsobech, jak je možné si zlepšit životní situaci. A tam spolupracujeme se eh, členskými státy, kde máme pilotní projekty. Možná je vám znám ten balíček z konce září a i zpráva, kterou jsme zveřejnili před dvěmi týdny. Tam prezentujeme naši iniciativu na poli legální migrace. Tam chceme být odvážnější dokonce do budoucna. Svěřenecký fond pro Afriku unijní ten už je mobilizován. V současné době běží 117 iniciativ eh, v hodnotě 2 miliard eur přibližně. Vše má za úkol potírat zdroje migrace, příčiny migrace, tvořit pracovní místa, zlepšovat eh, sociální podmínky v těchto afrických státech. Máme už i naplánováno několik milníků. Jak už řekla Birgit, prvním bude ten AUEU e summit, pak vyhodnocení chartumského procesu, to rabatské už proběhlo, a pak akční plán pro valetu, to se bude přehodnocovat na začátku příštího roku. Děkuji vám oběma za to, jak jste nás s tou problematikou v úvodu eh, seznámili. V mezidobí se dostavili hosté z panafrického parlamentu, představitel Nigérie a um, rovněž uh, z Tuniska. Vítejte, milí kolegové, určitě i vám dáme zanedlouho slovo. Ale nyní zde máme e, členy našeho výboru, koordinátoři nejsou přítomní, takže vyvolávám je v tom správném pořadí paní Kienge. A prosím, omezte se na dvě minutky, protože je vás mnoho. Grazie, Claude. Děkuji. Claude, Evropa a Afrika e, Osudy těchto dvou kontinentů jsou velice propojené a my to všichni víme. A také její budoucnost e, bude závislá musíme eh, čelit nejenom potížím, ale i příležitostem za podmínky, že toto partnerství bude obnoveno, za podmínek, že africký kontinent eh, bude jednán jako rovnocený partner, to je způsobem win-win a za podmínky, že e, týdny jako tento nebude jenom, nebudou jenom e, oslavné, ale že přinesou něco zcela konkrétního a že přispějí k tomu, aby došlo k posílení, vzájemnému posílení politických a ekonomických vztahů. Migrace a mobilita to jsou dvě tváře jedné mince a e, je třeba s nima E, zacházet holisticky, tak jak jsme to zkoušeli i v tomto parlamentu, abychom podpořili udržitelný rozvoj a e, demokracii, právní stát a dobré vládnosti, jak už i lidská práva. A co se týče lidských práv, tak já bych vsadila, zasadila do agendy i otázku Líbie e, boj proti pašování lidí a to, co se děje v Líbii, je hanebné. A já taky využiji toho, že jsou tady naši kolegové z Afriky, abychom o tom hovořili. Ten dialog o migraci a mobility by měl usnadnit no, právě mobilitu a volný pohyb osob, ale také by měl přispět k tomu, aby eh, mohli sem přicházet i lidé, kteří nejsou, nemají velké kvalifikace. My nemůžeme eh, nemůžeme opomíjet demografický deficit, který se týká Evropy. A je třeba vzít v potaz, že Afrika má spoustu mladých a to je uh, něco, co nám může být velmi prospěšné. Je důležité, abychom náš přístup založili, za, založili na respektování lidských práv. Já bych zdůraznila to, že bych žádala, aby na těch dvou eh, kontinentech měli sdílenou zodpovědnost při řízení těchto fenomenů a měli by jednat na základě solidarity a eh, rozdílení zodpovědností. To jsou tedy, eh, to jsou tedy poslání Sabidžanu. Děkuji. Paní Veržia jako další. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Nezdílím optimismus, který eh, se nyní z tohoto prohlášení, které jsme vyslechli, eh, vyplývá. Já nevidím vůbec eh, žádný vztah holistický mezi Afrikou a Evropou. Evropa je děsivý kontinent pro migranty. Víc než 33 tisíc mrtvých bylo, bylo identifikováno a mezi nimi jsou téměř všichni Afričané. A pokud tyto oběti jsou hlavně z Afriky, tak to je proto, že Evropská unie se uzavírá do bunkru, eh, co se týče Afriky. V každém roce eh, Evropská unie vydává více jak 2 miliony povolení k pobytu, ale tyto pobyt, povolení pobyty eh, ty se netýkají lidí z Afriky dokud my opravdu neotevřeme legální cestu pro eh, emigranty a pro uprchlíky, tedy pro uprchlíky a emigranty, tak nebudeme řešit tento problém eh, těchto lidí z Afriky. My budeme pokračovat eh, v tom, že lidé ve středozemním moři budou i nadále umírat a my je zase budeme nechávat v rukou tedy převaděčů. Čili boj proti eh, převaděčství a proti mm, obchodování lidí eh, musí probíhat právě na této rovině. Všechny politiky naše to vlastně jsou soustředěny na to, abychom zabránili těm migrantům, aby přicházeli z Afriky a chceme je posílat zpátky do jejich zemí původu, ať jakákoliv je situace v těchto zemích. Já vám eh, dám několik čísel, já o tom mluvím často. 248 milionů migrantů existuje a to jsou mezinárodní uh, migranti a je tam jenom 38 uh, eh, procent Afričanů. My nejsme země, které přijímají africké země, my jsme zcela na opačné pozici. A naše politiky vlastně jdou proti tomu, co se prohlašuje. To není politika partnerství a kooperace. To nejsou politice proti příčinám emigrace. To, co děláme, děláme přesný opak. Čili náš zájem je soustředěn hlavně na peníze z diaspory. A proč? Protože tyto peníze z diaspory ty eh, jsou mnohem větší než peníze, které se dávají na rozvoj těchto zemí. A některé z našich členských států se snaží eh, o to, aby tyto peníze eh, proudili do sítí, proudili do sítí pro rozvoj, ale to není připustitelné. A potom poslední věc, k té otázce v Libě. Ty, to, co Eh, co se hned natočila, nakonec eh, konečně eh, vyvolávají reakci. Je to něco nesnesitelného. Máme pocit, že se nacházíme v situaci před dvěma staletími, jako kdyby šlo o, o nějakou, nějakou dražbu lidí. A tady se lidé chlubí tím, že přijímá 25 lidí z Nigeru. To je pomoc Francie Libii. No to je hanebné. Tento přístup vůbec není vyvážený. Tento přístup není holistický a jelikož naši kolegové tu, z Tunisu tady jsou, tak e, já říkám Tunisko přijalo víc než milion uprchlíků z Libie e, a musí čelit této situaci a my nejsme schopni udělat smlouvu o mobilitě, která, která by byla zodpovědná. E, já to pokládám za zcela nepřijatelné a moje, můj hněv nezná hranic, pane předsedo. Okay, um, Okay, thank you. Uh, Joseph... Josef Weidenhauser má slovo. Děkuji, já bych měl dvě otázky. První se týká situace na východě Afriky. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak zabránit destabilizaci, která tady pomalu začíná což by mohlo mít velmi vážné dopady pro zbytek kontinentu. Víme, že jsou tady uprchlíci z Jemenu do východní Afriky, což tady, a tam už ta situace je sama o sobě dost špatná. Co se s tím dá dělat, se chci zeptat. A druhá otázka. Uh, hovořilo se tady o diaspoře. Co bychom mohli udělat pro to, aby ta diaspora byla více zapojena do toho procesu pomoci. Uprchlíkům děkuji, Josefe. Paní Juliette z Argentíny. Děkuji. Je trochu zvláštní být eh, na schůzi výboru LIBE a mluvit tady s zástupci DG Home a EAS o příčinách migrace. Já Mám zkušenost rozvoju pomocí, ty příčiny jsou nerovnost a chudoba. Což eh, se řeší v rámci rozvoje pomoci už velmi dlouho a máme také příslušný článek smlouvy o EU, který říká, že naše zahraniční politika by neměla bránit rozvojové spolupráci, což je dlouhodobý program na eh, eliminaci chudoby. Ale tím, že teď se čím dál tím více věnujeme právě propojení zahraniční politiky a migrace, je velmi problematické. Jeden nizozemský think tank teď vydal zprávu, kde se hovoří o tom, že ty projekty financované Evropskou unii, například v Nigeru, vedly ke zvýšení nezaměstnanosti místních lidí, lidí protože jsme jim zabránili, eh, aby se živili převaděčstvím a spousta mladých mužů zejména teď eh, přišla vlastně jakýkoliv způsob obživy, což vede k další destabilizaci Sahelu. Větší Sahel už sám o sobě není moc stabilní. A k tomu, že chceme rychle zastavit ten proud lidí do Evropy, tak jsme se jako cíl eh, vzali země, která je spíše transitní, například z pobřeží eh, Sloroviny, ale Niger je velmi chudou zemí, která ráda přijímá evropské financování, ale vede to potom k destabilizaci. Teď nejde o to, jak řešit ty eh, příčiny a kořeny, migrace, ale spíše jde o to, aby lidé vůbec nedorazili do Evropy, což jde proti všemu, co jsme tady dosud dělali v rámci rozvojové spolupráce. Příčiny migrace se těží velmi, to se bude dělat velmi obtížně, ale když se podíváme na státy, jako je pobřeží Slonoviny nebo Abidžan a oficiálním tématem summitu s Afrikou je budoucnost a mládí a nemělo by to být o migraci. Ale pokud my tam budeme prosazovat naše interní agendu a trvat na tom, že tyto země musí podepsat eh, dohody, které mají snížit počet migrantů do Evropy, tak eh, ve výsledku se nám to nevyplatí a měli bychom si to uvědomovat. No, myslím, že Eh, to je velmi složité téma. Já chápu, že musíte mít prostor se vyjádřit, ale byl bych rád, kdybyste byli co nejstručnější. Paní Zipl. Děkuji. Já se chci zaměřit eh, na konkrétní otázky. Když mluvíme o spolupráci s africkými státy a o tom, jak řešit ty příčiny migrace, nucené migrace, co to v praxi vlastně znamená. Hodně jsme slyšeli o tom, že se tady vydávají peníze na eh, ochranu hranic, aby, která by měla bránit lidem, aby odcházeli ze své vlastní země. Řeší se tím příčiny emigrace, anebo se mluví o tom, že se nedodrží lidská práva, že tím eh, bráníme hospodářskému rozvoji. Co jsou přesně ty oblasti, na které se v rámci toho soustředíme? Co se týče legální migrace, Mluvíme o legální migraci pro uprchlíky, nebo je to legální způsob migrace pro lidi, kteří hledají eh, práci a lepší život. A jak se to promítá do spolupráce různých členských států. A k tomu se říkala Judith z Argentiny, pokud skutečně dlouhodobě chceme udržitelně vyřešit příčiny migrace, tak máme zvláštní zodpovědnost vůči Africe. A moje otázka je, máme eh, spolupráci s dalšími částmi komise, nejenom ohledně rozvoje, ale také ve vztahu dalším politikám, obchod, eh, rybolov, energetika. Je tady nějaký přehled změn, které by se měly udělat v těchto politikách, abychom zajistili lepší budoucnost pro africký kontinent? Děkuji, Bergen. A teď Ana Gomez. hlubší příčiny migrace nejsou pouze nerovnost a chudoba. Je to také útlak. Vždycky tady je nějaká souvislost eh, s útlakem. Eh, Velmi často to je důvod, proč lidé odcházejí. Jsou to také státy, které jsou příjemci evropských peněz. Například Etiopie, která se teď rozpadá. A pokud se rozpadne Etiopie, tak eh, se stane něco mnohem vážnějšího než to, co se stalo v Somálsku. A je naprosto nepředstavitelné, že EAS a komise předtím zavírají oči, co se děje v Etiopii, kde vlastně financujeme represivní režim. A tisíce lidí eh, prchají z Etiopie a ještě se to zhorší, pokud se eh, to bude takto dál vyvíjet. Jde tady o spravedlivý obchod, o udržitelné energetické politiky nebo politiku rybolovu nebo zemědělství a já si nemyslím, že by to někdo opravdu strategicky koordinoval v EAS nebo kdokoliv jiný v EU. Jako myslím, že ty politiky vlastně způsobují ty migrační toky, nebo aspoň část z nich eh, ve vztahu k některým zemím. Myslím, že to jsou to kleptokracie, těchto zemích a Evropská unie má obrovskou zodpovědnost za to, že to dovolila. Stejně tak je to i v Libii. Víme, že žádná vláda v Libii není. Víme, že tady se teď praktikuje otroctví, podobně jako i v jiných zemích, jako je Mauretánie. Tady teď platíme, nebo italská vláda platí milice eh, v Libii, a ta milice potom eh, eh, je namířena proti těm uprchlíkům a přitom nepodporujeme žádný, eh, žádnou oficiální vládu nebo ochranu hranic, protože tady to nikdo není, kdo by to mohl dělat. Dokud nevyřešíme ten problém se zprávou Libie, tak se nikam neposuneme, ale nic jsme proto neudělali. A já vůbec nemluvím proti vojenské intervenci v Libii, ale Eh, vadí mi to, že jsme se úplně stáhli a nechali jsme eh, tam těm různým ozbrojeným skupinám, aby eh, zájemně spolu bojovali. Jak už bylo řečeno, dokud nevyřešíme ty skutečné, hlubší příčiny migrace, tak tím budeme jenom podporovat převaděče. Protože tady neexistuje žádný oficiální systém, jak by se se mohli dovat. Tím pádem budeme podporovat ten nelidský biznis lidských převaděčů. Musíme také dát eh, slovo našim hostům. Eh, mějte to na paměti a teď pan Winberg. Paní Winberg. Det finns ungefär 60 miljoner flyktingar i världen och jag hade varit glad om jag kunde hjälpa att alla de vzhledem k tomuto počtu uprchlíků ve světě, chtěli bychom všem pomoci, ale nelze to. V mé zemi, ve Švédsku, eh, vynakládáme mnoho peněz na rozvoj a na asistenci, ale eh, vzhledem k tomu vysokému počtu migrantů do Švédska v minulých letech jsme museli snížit asistenci pro rozvoj. Já si myslím, že je důležité, když vidíme, že tolik lidí žijí v těchto táborech pro uprchlíky, tak je důležité je financovat v místě jejich bydliště, tedy v Africe. Myslím si také, že my ve Švédsku jsme rozhodli, že přijmeme víc uh, uprchlíků na základě kvot a to uh, bude velmi dobré. A tak by to mělo fungovat a každý stát členský by se měl rozhodnout, uh, kolik těch lidí přijme, eh, těch uprchlíků ale ty hluboké příčiny migrace, ty jsou e, četné. Ale e, uprchlíci e, mohou mít lepší život v Evropce. Viděli jsme méně než 3% lidí, kteří přichází do Itálie, to už jsou opravdu uprchlíci, ale vlastně ta většina přichází proto, aby měli lepší ekonomické podmínky života. Takže je třeba, abychom viděli, Eh, ty lidi, kteří potřebují opravdu mezinárodní pomoc. Otázka je, zda máme zřizovat nějaké legální cesty pro migraci a potom ten systém OSN, eh, který platí pro kvóty a při, mm, přijímání uprchlíků, zda tedy může fungovat. Je třeba tedy eh, sdílet a rozlišovat mezi těmi, kteří jsou uprchlíci a kteří nejsou. A je třeba rozlišovat mezi legitimními a nelegitimními uprchlíky. Ano, další členové výboru. Paní Interfeld. Ano, děkuji, pane předsedo. Rovněž eh, děkuji představitelům SVČ a komise za úvod. Sdílím mnoho a možná snad i veškerou kritiku, kterou zde už přednesli kolegové a kolegyně. Ono je to sice velice krásně prezentováno jako taková vznešená rozvojová pomoc, je ve své podstatě uplácení afrických zemí, aby nám tady ty lidi nepouštěli. Ono můžeme kritizovat EU, instituce, členské státy a tak dále, ale zároveň musíme přiznat část viny i lídrům těchto afrických zemích, protože právě politika a vůdci těchto zemí, jak už řekla Ana Gomez, k tomu přispívá. V lepším případě jsou neschopní a korumpovaní, v horším se jedná o diská, diktátory. Máme příklad někoho, kdo už od roku 93 vládne a nechce pustit otěže z rukou. Já mám podobnou otázku jako Birgit Cipol a eh, spočívá v tom. Není tomu tak, že když platíme režimy, které jsou eh, opresivní, eh, které jsou totalitární, na eh, pohraniční pomoc, nepomáháme diktátorům v tom, aby hm, hm, své lidi utiskovali, nepodporujeme tento diktátorský bezohledný režim, pak hovoříme o analýzách. Judith už jednu zmínila. Studie poukazují na to, že ta, s tím, jak Afričané mají více prostředků k živobytí, tak ono je vlastně pravděpodobnější, že se dají do pohybu. Co si o tom myslíte? A třetí otázka. Hovoříme o těch svěřeneckých eh, fondech pro Afriku, dvě miliardy a tak dále. Ale v Af- do Afriky bychom neměli investovat, aby se k nám nedostávali Afričané. Měli bychom tam investovat z podnikatelských důvodů. Číňané už na to přišli dávno. Neměli bychom spíše hovořit, než neustále omílat tu migraci o nějaké veli, široce koncipované um, strategii, jak s Afrikou spolupracovat na podnikatelské úrovni. A další věc, neměli bychom být vdělejší, při rozpočtové kontrole těchto fondů my v našem výboru se vždy velice vzrušujeme při zneužívání příslušných fondů, ale jakmile přijde na rozpočtovou kontrolu, tak vlastně u toho nejsme. Tam bychom snad měli být eh, proaktivnější. Děkuji, říká předseda, a než dám slovo svým hostům, tak eh, apeluji, abyste na všechny otázky odpověděli. Varoval jsem vás, bude jich mnoho, ale sám to si dovolím krátce komentovat. K čemu dochází? Neustálému navyšování i naší práce v oblasti eh, vnější spolupráce s třetími zeměmi, ono to působí eh, druhotný efekt a moje otázka zní, v současné době, jak na to pohlíží ESVČ, když například se hovoří o fondech, my za to bokujeme, řekové dostali více peněz, ale v Africe je to ošemetnější. Naše zájmy spočívají v konkrétních záležitostech jako eh, hraniční kontrola. A pokud ESVČ rovněž se tím zabývá, tak na tom nám eminentně záleží, abychom o tom věděli. Jak vnímáte politickou kredibilitu této oblasti? Mně to připadá jako kritická věc. Byli jsme nedávno v Tunisku, v Libii, O Libii jsme hovořili, tím se bude náš výbor dále zabývat. Rád bych si vyslechl i váš názor. A nyní zde máme hosty. Kolega z panafrického parlamentu, pan Pines Sanchez z Švédských ostrovů máte slovo. Muito obrigado, Presidente. Com muito prazer que tomo palavra. Eh, pane předsedo, jsem velice rád, že mohu promluvit v tomto parlamentu a v, této parlamentním, v tomto parlamentním výboru. Otázka migrace a té nucené migrace je, eh, je velice, eh, se jí zabývá pan eh, africký parlament a jak vidím, tak také Evropský parlament. Nebudu zde opakovat to, co zde zaznělo, protože souhlasím s tím, co zde zaznělo hlavně tam. Souhlasím, kde se hovořilo o příčinách té nucené migrace. A mám na mysli především africký kontinent. Víme, že jedna z příčin jsou eh, ty rozpadlé státy, eh, které vlastně způsobí hm, politickou nestabilitu. Takže eh, podporují tímto způsobem úprk Afričanů směrem k Evropské unii. Je to téma, které je třeba řešit pomocí opravdového a seriózního dialogu, protože pokud africký e, kontinent a Evropa e, vlastně jsou oběťmi špatných politik na našem africkém kontinentu, musí dospět k nějaké spolupráci. Je to i otázka humanitární, protože mnoho těch lidí, kteří prchají z Afriky, e, tak prchají před válkou. A Evropa má povinnost v tomto smyslu podpořit africký kontinent. Protože i Evropa vlastně je postižná eh, touto nucenou migrací, čili máme společnou starost. A já doufám, že to setkání eh, v Abidžanu eh, se nebude zabývat pouze touto otázkou, ale doufám, že se tam bude moci využít této příležitosti, že se toto téma opravdu prohloubí, protože to je téma, které eh, leží na srdci jak eh, našemu africkému kontinentu, tak Evropě. Závěrem eh, se domnívám, že Evropská unie má morální povinnost morální povinnost, jakožto prostor, kde se respektují lidská práva, aby podpořil africký kontinent, aby se tam vytvářely instituce, které budou respektovat lidská práva, demokracie, kde e, se tento dialog bude soustředovat právě na tyto otázky. A je třeba, abychom ukončili s touto nelidskou situací, v níž se pohybujeme. Děkuji. Ano, zítra se rovněž zúčastní té konference na mm, nejvyšší úrovni další představitel eh, parlamentu z Nigérie. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zde přijel z Nigérie s jedním hlavním klíčovým poselstvím. Tady se jedná o záležitost, proč se zrovna soustředujete na Afriku a na analýzu migrace africké. Přece lidská migrace je obecný jev. Člověk svou povahou eh, se může rozhodnout, eh, pokud se mu nelíbí jeho současné prostředí, anebo pokud trpí hladem či nedostatkem přístřeší, aby se pohnul z místa a přesunul se dál. To je přece přirozené. Pak africká korupce. Tam korupce na nejvyšších místech je částečně odpovědností EU a snad i Američanů. Proč? Většina našich skorumpovaných lídrů a osudy Afričanů mají nějaké propojení s vašimi hospodářskými systémy, s vašimi aktivy, s vašimi bankami. Podívejte se na to blíže. Aktiva afrických lídrů v Evropě se dá jasně zjistit. Je to pro nás velice bolestivé. Chudí lidé opouštějí Afriku z důvodu hladomoru či jiných existenciálních důvodů pak máme lidi, kteří nemigrují. Investujte. Mnozí z vás přišli do Afriky a někteří z vás si odváželi otroky, aby si přilepšili ve vlastních zemích. Někteří eh, přišli s investicemi, ale ty nebyly spravedlivé. Nyní my musíme nějakým způsobem si s těmito dopady vaší bývalé přítomnosti v Africe poradit. A ono se to přece jen nakonec vymstí všem. Prosím, zvažte jinou, novou politiku v oblasti migrace. Afričané jsou připraveni k tomu, aby se trvali ve, té, ve své zemi. Ale nemůžete omezovat eh, obyčejné lidi, aby se přesouvali z místa na místo. Spíše omezte přesouvání našeho bohatství, do jiných zemích, do vašich evropských zemí, do vašich daňových rájů. Například já jsem se eh, pokoušel eh, být eh, pracovníkem v Helsinkách. Já přijdu, vy mi řekněte, jak mám být vykvalifikovaný, vy mě nadiktujete, kolik si mohu vydělat. A to vede k nerovnováze. Já na vás apeluji. Zvažte ještě jednou některé své politiky. Migraci nezastavíte, pokud opravdu budete pomáhat těm v Africe, kteří si to nezaslouží. Pokud Afričané se nebudou v Africe cítit bezpeční, tak budou migrovat. Bohužel, říká předseda, musím vás zastavit. Hovoří to o velikých eh, věcech, ale nám došel čas. My zde máme um, kolegy z SVČ pouze na omezenou dobu, chceme jim dát ještě prostor. Eh, nyní eh, představitel Tunise. Děkuji, pane předsedo. My jsme přijeli z Tuniska, abychom vám předali zcela určité poselství. Eh, partnerství s Evropou eh, je dnes celá zásadní pro Afriku. A je důležité, aby eh, náš zájem se soustředil na ekonomický rozvoj, na bezpečnost. Ten pátý, pátý summit bude jednat, se bude zabývat otázkou velice důležitou, hlavně mládeží, ale dnes víme, že toto téma by mělo být priorita pro africký kontinent. Jak tedy se vyrovnat s problémy zaměstnanosti a výchovy, jak pomáci mladým Afričanům, aby mohli čelit potížím, který, kterými se setkávají a aby nemuseli emigrovat. Bylo by velice důležité, abychom hovořili o bilaterálních zájmech pro dobré vztahy, které Evropa chce rozvíjet s Afrikou. Je doba, abychom přešli k opravdové politice rozvoje a k dobrému vládnutí. Afrika je především musí hovořit jedním hlasem, jednotným hlasem, aby eh, se vyhla problémům. Pravý problém je dnes je, jak snížit ten tok mladých, kteří jsou ochotní ke všemu, aby, eh, aby se vrhli do eh, dobrodružství exodu, čili migrace mládeže. To je opravdu velká sázka. Zároveň jde o, o prodeje lidí na jihu od Tripolisu a v Libii. E, ten e, summit evropských zemí a Unie by měl mít podobné a stejné cíle a mělo by se jednat o spojené úsilí. Na tomto summitu by měla být mládež v centru a měli bychom o ní diskutovat. Je třeba, abychom e, odlišili především, vytyčili především konkrétní návrhy, které by byly předloženy potom vládcům Evropy a Afriky. Mladí jsou e, nadějí planety. Polovina e, populace e, je dnes mladší než 20 let. Je tedy třeba, aby tyto nové generace měly místo pro svůj rozvoj a aby jsme se na ně nedívali jako na ohrožení. Je to vlastně naděje pro oba kontinenty. Čili dát jim dobrou výchovu, čisté prostředí, Eh, nechat je vyrůstat a umožnit jim, aby byly aktéry rozvoje ve své zemi, čili to, co by mělo být definicí tohoto samitu. Děkuji, pane Kalifo. Já vím, že eh, vy určitě vystoupíte ještě na té zítřejší parlamentní konferenci a naši kolegové tam určitě také budou. Teď bych chtěl poprosit eh, Brigitte Parkinson, eh, která je z AAS, aby zareagovala na, zareagovala na to, co tady zaznělo během debaty. Myslím, že mm, tady slyšeli některé zásadní body. Všichni si uvědomujete, jaké to má třeba rozpočtové implikace, nebo jak se to promítne do politik komise byste se mohla zaměřit na ty klíčové oblasti. Děkuji. A děkuji za všechny poznámky, všechny jsem si pečlivě poznamenala. A děkuji také našim hostům z afrických parlamentů. Myslím, že je to velmi eh, zajímavé mít výměru eh, s našimi kolegy. Já jsem byla nedávno v Nigérii a tam jsem vedla velmi zajímavé rozhovory. Já jsem eh, tu svoji reakci chtěla rozdělit na tři kategorie. Za prvé bych chtěla se vyjádřit tomu, co se dělo na summitu s Afrikou, poté eh, jsem se chtěla podívat na tu otázku odpovědnosti a za třetí jsem se chtěla vyjádřit některým zemím specificky. Myslím, že se do toho promítá velký zájem a také emoce, což je dobře. I eh, v naší organizaci tomu také. my opravdu se snažíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom to zvládli. A myslím, že není žádné tajemství říci, že na to žádné jednoduché řešení, jednoduchá odpověď neexistuje. ten jev je velmi složitý a to taky také bylo řečeno. Summit EU a EU není summit o migraci. Migrace bude jedním z těch témat, já se na to zaměřuji pouze proto, že dnes se o migraci hovoří, ale hm, hlavním tématem je, eh, jsou mladí lidé, budeme hovořit o vytváření pracovních míst, o míru a bezpečnosti, ale také o řízení a migraci. To jsou ty eh, širší, obecnější kategorie, o kterých tam bude hovořit. A vlastně poprvé s Africkou unii budeme mít budeme diskutovat o inovativní způsob, jak zapojit mládež. Víme, že summit mládeže se konal v říjnu v Abidžánu a já jsem eh, měla příležitost tam být. A tam se také promítá naše práce, vyjednává se ten společný text a snažíme se do toho promítnout to, co mladí lidé skutečně chtějí. Kdyby chtěli, aby naše vzdělávací instituce vytvořily stejné standardy mezi Evropou a Afrikou, tak aby bylo jednoduché cestovat mezi kontinenty. A chtějí také mít možnost se ucházet ve volbách o funkce, podobně jako my. A také víte, Teď je tady skupina eh, eh, mladí, kteří teď budou cestovat do Addis Abeby a do pobřeží Slonoviny a kteří mají vypracovat eh, postoje. To bylo tolik tedy k tomu samitu s Africkou unii. A jak je na tom EAS? My spolupracujeme s našimi kolegy, nejenom na DG Home, ale DEFCO, a společně snažíme tyto otázky řešit. Já souhlasím s tím, že když se podíváme na ty hlubší příčiny, tak to má souvislost s rozvojovou spoluprácí. V rámci tohoto summitu se chceme také podívat na tu na to, co pohání 90% migrace, která je v rámci Afriky a pouze 10% potom jde do Evropy. Ale my eh, si to uvědomujeme a chceme spolupracovat s našimi africkými kolegy. Pro nás migrace není jenom negativní, je to součást mobility. Je to součást ekonomiky a to také musíme uznat. Samozřejmě, že nelegální migrace, o které vy hovoříte, která se souvisí potom s těmi zločinickými organizacemi, se tím, že lidé jsou předmětem obchodu, tak eh, samozřejmě to je negativní a proti tomu bychom měli bojovat. Ale podíváme-li se na ty nouzové prostředky, které byly schváleny na to, aby se řešila migrace, tak je potřeba se samozřejmě podívat, na co ty peníze jdou, ale čím dál tím více těchto peněz jde na budování kapacit, aby fungovaly návraty a aby se ta kapacita zvýšila v afrických zemích. To je ten trend, který byl schválen. Když se eh, bavíme o ochraně hranic, tak co to přesně znamená? To není, a myslím, že i vysoká představitelka to řekla mnohokrát, Evropa nebuduje zdi, Evropa buduje mosty. Eh, my se snažíme komunikovat, my jsme otevřenou společností, chceme mít vztah s našimi africkými partnery, a já bych chtěl uvést jeden příklad naší práce. Máme takzvanou sahelskou jednotku, která je připravena zasáhnout velmi rychle. Působí Burkina Faso, v Nigeru, v Mali, Mauritánii a v Čadu. To jsou eh, státy, jejichž eh, hlavy se obrátili na Evropskou unii a řekli, potřebovali bychom pomoct s těmi zločineckými organizacemi, které tady působí. Chceme bojovat proti terorismu, protože situace se zhoršuje. A stručně, protože času moc není, Eh, těm jednotlivým zemím. Nejprve Libie. Já vím, že včera se konala také schůzka mezi vysokou představitelkou a eh, předsedou Africké unie, kteří diskutovali o situaci v Libii. Samozřejmě odsoudili tamnější situaci, to, co se tam děje, to je evropský postoj. My chceme také spolupracovat s OSN na tom, abychom chránili lidská práva osob, které se nacházejí teď v Libii. Budeme to dělat i nadále. A teď eh, něco k Etiopii. My máme strategické partnerství s Etiopií a spolupracujeme s nimi na celé řadě otázek. My si uvědomí, jakou roli Etiopie eh, hraje na východě Afriky. Vy jste poukázala na milion uprchlíků, eh, které přijala Etiopie na svém území. A také si uvědomujeme, jakou ekonomickou a politickou roli Etiopie hraje. My teď musíme reagovat na tu obtížnou situaci, která nastala v posledním roce. Rádi si vás zaslechneme, pokud máte pocit, bychom dělali, dělali ještě něco víc. Ale myslím, že eh, naše reakce byla dostatečná. Potom tady byla řeč o východní Africe. Jste nejmenoval jedno eh, konkrétní země, ale já myslím, že asi máte na mysli eh, Jižní Sudán a Somálsko. My eh, spolupracujeme s tou východoafrickou organizací, abychom našli politické řešení té situace. Ale když jedete do Salvaky a seznámíte se s tím, jak to vypadá v Jižním Sudan, tak je to velmi obtížné. My eh, jsme eh, také jedním z největších dárců humanitární pomoci Jižnímu Sudánu. Víme, že to je tady velmi vážné a e, sdílíme s vámi vaše obavy. A teď k Nigeru, o tom tady také byla řeč. Jestli e, naše činnost vede ke ztrátě zaměstnanosti. Já jsem tam byla několikrát a když eh, mluvíte s úřady v Nigeru o situaci, tak počet eh, těch lidí, kteří přecházejí přes Niger, je velký a způsobuje problémy. Oni by to rádi lépe řídili. Je to složité, my si také uvědomujeme, jaké jsou politické implikace pro Niger. Víme, že je tady napětí mezi severem země a e, jihem. A v našem oddělení, kde máme na starosti Afriku, tak my e, se snažíme vycházet z politické analýzy a potom to promítnout do té práce v oblasti migrace. A potom spolupracujeme s našimi kolegy v DG Home, v DEVCO a tak dále. a snažíme se jednat zodpovědně a reagovat na ty problémy, které v těch zemích existují. Tak my vnímáme náš, náš úkol, ale samozřejmě jsme tady eh, u něčeho, co, o čem bychom mohli diskutovat velmi dlouho. Vím, že vás eh, zde také čeká setkání nebo diskuse s vysokou představitelkou. A teď je na řadě moje kolegyně. Thank you. Děkuji vám. Já bych si dovolila se dotknout pár konkrétních záležitostí, které jste se zmínili. Ano, lidské oběti na mořích. Ano, statistiky jsou šokující, 2750 letos. Přesto je to však trochu méně než v loni díky našim společným snahám. A nelze nechat bez povšimnutí 2250 eh, zachráněných italskou pobřežní stráží a 800 zachráněných libijskou pobřežní stráží. Pak máme legální cesty. Ty jsou eh, pouze v oblasti přesídlování. Nyní spolupracujeme s členskými státy EU, abychom konkrétně startovali se bilaterálními projekty týkajícími se pracovních příležitostí. Brzy vás o tom budeme informovat. Nezapomínejme, že se jedná o celosvětový problém. Tam spolupracujeme na globálním kompaktu, jak migraci, tak k uprchlickým otázkám. To je z mé strany všem. Ano, říká předseda, vím, že byste toho mohla říci mnohem více, ale čas nás tlačí. Tato debata, jak slyšíte eh, zde, jak zde vidíte, je velice ožahavá, budí mnoho emocí. Připomínám všem, že zítra se bude konat eh, zasedání Libe na vysoké úrovni. Tam máme eh, silné zastoupení, co by Libe a sami jsme o to požádali. Tedy všichni vidíme, jak intenzivní zde musí být to jednání. Děkuji tedy pozvaným z obou generální ředitelství. Samozřejmě budeme pokračovat dialogu ze všech důvodů, které zde byly zřejmé a děkuji rovněž kolegům za eh, tak pronikavé otázky. Děkuji vám. Budeme pokračovat, milí kolegové. Nyní máme zasedání koordinátorů. Pokud se vás netýká, prosím, opusťte sál